změnách eh, našeho pořadu jednání. A jakmile se dostaneme k bodu absolutorium, mohou všichni prohlašovat takové komentáře, jaké budou chtít. Děkuji. Tedy vracíme se zpět k řadu jednání, tak jak je stanovili předsedové jednotlivých poslaneckých frakcí. Navrhujeme tyto změny. Ve středu 2. dubna společná debata o společné zahraniční a bezpečnostní politice se přesune na čtvrteční dopoledne a bude nahrazena zprávou Vilmot o klinických zkouškách. A pak bude následovat společná debata o elektronických komunikacích. Za druhé, doporučení paní Muniz co se týká evropské strategie vůči Iránu, to bylo z pořadu jednání staženo a prohlášení vysoké představitelky baronky Eštnové o situaci v Iránu se přesouvá na čtvrteční dopoledne po společné debatě o, eh, o společné zahraniční a bezpečnostní politice. A eh, celý tento proces bude za, zakončen eh, návrhem usnesení výborem AFET. Eh, za třetí, ve středu se přidává na hlasování zpráva Vilmot o klinických zkouškách, zpráva Kleva Kekuš o mateřských společnostech. Za další, eh, ze středečního hlasování se přesouvají eh, tyto body na čtvrtek. Obě zprávy Karim o statutárních auditech a zpráva Danjean ty se tedy přesouvají na čtvrtek a zpráva Gariga Poliedo o odhadech příjmu a výdajů parlamentu na rok 2015 a zpráva Kaspary o veřejných zakázkách byly staženy z pořadu jednání. Za páté, eh, doporučení Omen Ruiten týkající se zlepšení mobility pracujících se stahuje z pořadu jednání a je nahrazeno zprávou Zalevsky o redukci nebo eliminaci celních poplatků stahujících eh, se na zboží z Ukrajiny. Teď čtvrtek, eh, tedy zítra 3. dubna. Eh, následující body budou projednány dopoledne. Nejprve společná debata o společné zahraniční a bezpečnostní politice, za druhé prohlášení baronky Ešnové, vysoké představitelky, co se týká Iránu, a za třetí zpráva Fjellner a e, nakonec hlasování o zprávách Del Castillo a Ulfskog budou zachovány ve čtvrtek, tedy to vše bude projednáno zítra dopoledne. E, to jsou tedy rozhodnutí předsedů politických frakcí. Jsou k tomu komentáře, kolegové? Pakliže nikoliv, e, jsou tyto změny schváleny a pořad jednání má nyní svou definitivní podobu. Eh, tím pádem se přesouváme k diskusím o jednotlivých zprávách, které máme na pořadu jednání v pozměněné podobě a začínáme zprávou Vilmot. Klinická hodnocení humánních léčivých přípravků. Slovo má paní zpravodajka. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především děkuji všem stínovým zpravodajům za vynikající podporu a spolupráci. Společně se nám podařilo s parlamentem hodně vyjednat. Chci také poděkovat litevskému předsednictví.